Good morning everybody, good morning. Dobré ráno. Začínáme, já sice nejsem z Pruska, ale přesto bych ráda včas v 9 hodin začala. Chtěli bychom totiž také včas skončit, někteří z nás odjíždějí do Stockholmu. Včera večer jste všichni obdrželi zprávu ze schůze koordinátorů. Domnívám se, že jste se s ní seznámili. Jsou k ní nějaké výhrady, připomínky? Není tomu tak dobře, můžeme tuto zprávu schválit. A máme eh, pozměněný pořad jednání. Panu Baletovi jsme dali příležitost vystoupit dříve. Eh, nemá tedy eh, schůzku s králem, ale s princeznou. Je to tedy ve vší slušnosti. Princezna bude odměňovat eh, zásluhy za práci v oblasti mládeže, takže pozdravujte od nás eh, princeznu a nyní eh, přejdeme k tématu stanovisko řízení internetu další kroky. Děkuji, Doris. Rád bych vystoupil eh, v holandštině, abych se vyjádřil opravdu kompaktně, ale eh, musíme eh, uvést toto stanovisko. Budu tedy pokračovat v holandštině. Milí kolegové, nechci se dobývat do otevřených dveří a hovořit o důležitosti internetu. Internet se stal opravdu nesmírně důležitým pro společnost a hospodářství a e, jeho zhroucení by mělo katastrofické dopady na společnost a proto je tu velice důležité sdělení. Je třeba se věnovat řízení internetu a e, uvažovat o tom, eh, jaké eh, hrozby, jaká rizika tu mohou existovat. Jestliže si pročtete eh, dokument komise další kroky v oblasti řízení internetu, tak si uvědomíte, že infrastruktura a technologie internetu je zcela v rukou soukromých operátorů. Tedy základní infrastruktura je opravdu soukromá adresy jsou eh, soukromé, eh, vše je opravdu v soukromých eh, rukou. Jsou to soukromé společnosti, které vyvíjejí aktivity na internetu, které mají ale důležitost pro celou veřejnost a doposud fungovala koncepce samostatného vlastního řízení jak je skoncertováno ve sdělení, ale vzhledem k událostem ve finančním sektoru v poslední době je jistě nevyhnutelné, aby eh, příslušné úřady eh, převzali na sebe větší eh, odpovědnost a byli opravdu proaktivní. To samozřejmě neznamená, že chceme přebírat eh, tuto infrastrukturu. Ne, ta musí zůstat eh, na eh, soukromé iniciativě, ale musíme se zaměřit na ty veřejné cíle internetu. Nebudu hovořit o technických otázkách. Chtěl bych říci, že hlavní zprávu vypracovává výbor pro průmysl ale eh, my se také chceme tedy vyjádřit ke sdělení komise, tedy řízení internetu na celém světě. Eh, v Kalifornii je jedna soukromá společnost, která eh, je podřízena kalifornské judikatuře. Je to společnost eh, Icon Icon. Eh, v dokumentu, tedy ve stanovisku ke sdělení komise, se zaměřujeme právě na strukturu ikonu co je tato instituce, která je e, zodpovědná za celosvětové řízení a jaké výzvy e, tím pádem stojí před Evropskou unii, a, nebo co ji očekávají. Je jasné, že na základě že je zapotřebí, aby Evropská unie stanovila základní podmínky. Nedomnívám se, že by již byly definovány, ale musíme nějak eh, eh, vyvážit eh, transparentní náhled a seznámit se způsobem řízení ikonu. Ve všech těchto oblastech se to vše týká kalifornské jurisdikce a evropské chápání celosvětového řízení internetu je velice omezeno, proto se domníváme, že v našem stanovisku bychom tomuto tématu měli věnovat velkou důležitost, protože tato infrastruktura eh, je eh, velice eh, zranitelná. Známe základní zásady Víme, co chceme zaručit. Chceme vycházet z bezpečného a stabilního eh, internetu, kde jsou respektována lidská práva, eh, svobody, eh, soukromá sféra, kulturní diverzita. To jsou zásady, které všichni sdílíme. A rád bych se zaměřil na některé z těchto zásad, zejména z pohledu našeho výboru. Všichni víme, eh, eh, čeho lze dosáhnout prostřednictvím internetu a co je důležité pro oblast vzdělávání. E-learning, eh, a distance learning, to jsou nové příležitosti, které přicházejí s internetem, ale to také znamená, že řízení internetu musí upravit celou řadu podmínek Musíme zajistit, aby oblast e-learningu vykazovala dobrou kvalitu. Měly by být k dispozici spolehlivé didaktické materiály a chceme zajistit uznávání vysokoškolského studia a e, chceme také zajistit e, výměnu kurzu Tolik k otázce vzdělávání. Za druhé, nač se musí náš výbor zaměřit, to je ochrana dětí a mládeže, když využívají internetu. Tento výbor v minulosti zahájil celou řadu iniciativ jako program bezpečnějšího internetu, ale je zcela jasné, že to je proces, který musí zvyšovat povědomí veřejnosti a který eh, musí pokračovat nepřetržitě. Týká se škol, rodičů a musíme zde využívat osvědčených postupů v Evropské unii. A eh, dále se zpráva také eh, věnuje projevům násilí a hazardních her. Musíme eh, se opět eh, opírat o osvědčené postupy a šířit je po světě. Zmiňoval jsem se o ochraně dětí a mládeže a dalším důležitým tématem je vícejazyčnost a kulturná, kulturní rozmanitost eh, na webu je zhoršená dostupnost internetu pro eh, jiná eh, písma, než je latinka. Eh, pro latinku je tu snadný přístup, ale to příliš nepodporuje vícejazyčnost. Musíme zajistit rozšíření i pro ty, kteří nepoužívají naši Eh, abecedu. Již tu první iniciativy byly, ale je to teprve v předběžné fázi. V této oblasti je třeba učinit ještě mnohem více kroků. A také se zmiňuji o otevřenosti eh, vůči kultuře na internetu. Paní předsedkyně, vím, že se dnes eh, odpoledne zúčastníte semináře, který se věnuje od tvůrčímu eh, přístupu, který má zajistit co největší otevření internetu, ale současně i ochraně autorských práv to je problém, kterým se musíme zabývat. Včera jsme hovořili o knihách na Google a o projektu Europeana. Jsou tu určité úvahy, jak to můžeme řešit, zejména v oblasti kultury, aby eh, ne ne, se nestali nástrojem v rukou monopolu. Eh, Nechceme, aby se evropské kulturní dědictví řídilo pod dle monopolu, který sídlí mimo Evropu. Mohla bych k tomu říci ještě e, velmi mnoho, ale dovolte, abych e, řekl závěrem, že ta monopolistická situace je zpěta s e, riziky a je třeba zahájit diskuzi od začátku tohoto měsíce vznik vznikla tato nejednotnost mezi eh, soukromou společností ICON v eh, Kalifornii a mezi eh, Evropským úřadem, mezi americkým úřadem. A touto otázkou se zabývá i komise. A požaduji po komisi, aby nás informovala o dopadu nové eh, dohody eh, mezi eh, americkými úřady a touto soukromou společností. Je to, bylo uzavřeno teprve před měsícem. Obracím se tedy na komisi, jaké kroky musíme učinit v nadcházejících měsících, abychom získali silnější nástroje v Evropské unii, abychom se lépe vypořádali s řízením internetu a podporovali všechny ty zásady, které nám leží na srdci. Závěrem bych chtěl říci, že ICON je tedy e, soukromá společnost a my musíme zajistit naprostou transparentnost. E, tato společnost by neměla respektovat pouze kalifornské právo, ale e, měla by se odpovídat i vícenárodním strukturám. Jak je možné toho dosáhnout na základě diskuze s americkými příslušnými úřady a O tom se také tedy zmiňuji v stanovisku. Komise předložila celou řadu návrhů, jak zajistit eh, transparentnější strukturu řízení internetu a eh, zmiňuje se o určité struktuře jako G12, což by měla být eh, multilaterální struktura, která by monitorovala řízení internetu a e, převzala odpovědnost e, nejenom e, v oblasti Evropské unie, ale i s americkými partnery, s partnery na celém světě. Musíme tedy hledat partnery a uzavírat s nimi svazky s orgány, které požadují stejné záruky v oblasti e-learning, ochrany dětí a tak dále. A komise vlastně vznáší retorickou paní komisařka Redingová vznesla takovou retorickou otázku, e, zda e, tu můžeme očekávat nějaké změny. Nejde o to, zda je Amerika jednostranně eh, připravena něco učinit. Eh, my jsme eh, připraveni něco učinit, protože by jinak mohly vzniknout problémy. Mohlo by to znamenat velkou zranitelnost a to bude naše priorita v nadcházejících měsících jsou problémy, o kterých jsme slyšeli v souvislosti s Googlem a s dalšími kreativními eh, projekty. Eh, rád si vyslechnu všechny vaše návrhy a připomínky, které eh, byste chtěli zapracovat do našeho stanoviska. A doufám, se, že to poslední zapracujeme potom spolu s výborem pro průmysl. Děkuji, Ivo pan Obama to jistě nenapraví. Všichni očekávají ve všech oblastech změny, které zajistí prezident Obama, ale nedomnívám se, že můžeme s ním počítat. On musí vyřešit tolik záležitostí, takže asi nebude mít tak velký zájem pro e, tuto malou oblast, ale pro mě je to oblast velká. Já cítím určité znepokojení e, po přečtení tvé zprávy. Nebylo nám jasné, že v této záležitosti řízení prostředí eh, internetu tolik závisíme na eh, kanadsko-americkém úřadu dohledu. Domnívám se, že by bylo dobré, eh, než se kolegové přihlásí o slovo, aby nám k tomu řekl zástupce komise něco. Pane Dí, prosím, snad byste nám mohl závěrem něco říci. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také pane poslanci za velice výstižné eh, souhrn těchto bodů ze sdělení komise. Jestliže mohu reagovat na poslední otázku nejdříve, protože ta si myslím, že je nejaktuálnější, týkající se dohody mezi Spojenými státy a ICANem. Toto ICANN byl vytvořen v roce 1998 tak, aby se lépe spravovaly různé důležité oblasti na internetu. A měl to být takový mezinárodní zástupce. A to byl také záměr, který jsme jako EU podporovali. Toto je zaleženo na srozumitelném principu, že internet je v zájmu všech občanů EU a proto by bylo nevhodné, aby pouze jedna vláda vykonávala dohled nad takovýmito internetovými zdroji. To znamená, že my jsme jako EU se na tom aktivně podíleli. My jsme také byli v dozorčím či v poradním výboru ICANNu kde jsme se snažili zabezpečit, aby eh, cíle a politika Aikenu byla ve veřejném zájmu. V ro, od roku 1999 také bylo uzavřeno mnoho bilaterální dohod mezi vládou USA a Aikonem. A já musím říci, že my jsme trošku zklamáni tím, že tyto bilaterální dohody nadále ještě existují a dokonce je to nyní platí 13 let poté, co vznikly. My jsme se domnívali totiž, že se jedná o přechodnou metodu, ale nyní po 13 letech ještě existují. A současná dohoda e, tu vidíme velice pozitivně. A sice v tom duchu, že tato to vláda v, ve Washingtonu je velice otevřená vstupu ze strany EU. Vyzvali trojku, aby navštívila Washington v září a tam se také vyměňovaly názory o budoucnosti ICANu a o cílech EU. A my také vidíme, že nová dohoda již bere na zřetel mnoho našich připomínek. Dále je třeba, aby ICANN více fungoval ve širokém veřejném zájmu. Také se uznává, že vlády sehrávají specifickou roli při eh, respektování veřejných zájmů. A jestliže toto mohu ještě okomentovat, já chci říci, že toto je důležité, protože do posud se obecně uznávalo, že internet se velice rychle rozvinul a dařilo se mu bez zapojení vlád. A to není náhodné, bylo celá řada vědeckých a soukromých iniciativ a my jsme z toho měli výhody a prospěch. A nyní máme půl miliardy uživatelů internetu, brzy k ním přijdou další z rozvojového světa a většina těchto uživatelů žádným způsobem eh, se nepodílí na dohledových orgánech nad internetem. Většina uživatelů internetu vůbec nevědí, že takovéto orgány existují. A já si myslím, že je legitimní, legitimní od uživatelů internetu, aby očekávali, že vlády budou zastupovat jejich zájmy na mezinárodním fóru. Takový orgán jako ICANN je mezinárodní organizace a účastní se jí hodně soukromých a veřejných subjektů, také hodně občanských společností a já si myslím, že opravdu vlády musí působit proaktivně a musí se snažit ovlivňovat veřejné prostředí a nemohou pouze reagovat na problémy, které vznikají. Já si myslím, že toto je důležitý bod ve sdělení, o kterém se zde hovoří. Na druhé straně, když se vrátím k dohodě, tak chci ještě jednou zdůraznit, že se jedná o bilaterální dohodu mezi ICONem a USA. Oni jsou dvě e, strany, které tuto dohodu podepsaly a nikdo jiný se nepodílel na navržení této dohody, to znamená, že podléhá americkým cílům. A oni by měli oznávat více eh, mezinárodních cílů. A myslím si, že my ní musíme vyčkat, jak tato dohoda bude implementována. Zásadní princip nové dohody je, že budou zřízeny eh, panely pro, revido, pro revizi, tak abychom se také, za, tyto panely by se měly zabývat tím, jak funguje IT Heineken, jak působí směrem na venek. První tento panel bude vytvořen na začátku příštího roku. My doufáme, že ke konci příštího roku již tento panel vydá první zprávu. My dohodu vidíme tak, že opravdu vlády se také musí aktivně účastnit konání a činnosti těchto panelů. Musíme se vyhnout situaci, kdy ICANN bude se revidovat, tak říkají sám insidery lidmi, kteří mají velké komerční zájmy na rozhodovacím procesu, které v současné, kteří v současné době odpovídají za ten hlavní politický proces ICANu. My opravdu se snažíme velice o to, aby vlády se adekvátně účastnily revidujících panelů. My opravdu musíme dosáhnout toho, aby vlády sehrávaly zástupnou roli, to znamená, nemůžeme mít inkluzivní situaci, že každá vláda by seděla v každém panelu. To znamená, že v jednotlivém panelu bude asi 20 vlád a budou vždy pocházet z příslušných geografických oblastí, tak aby mohli prosazovat veřejné zájmy a dbali na to, aby ICAN dodržoval zájmy veřejnosti. Možná, že to je z mé strany asi všechno. Možná, že se ještě vyjádří také další poslanci. Děkuji. Přiznávám, že jsem ale víc zmatená, než jsem byla předtím. Nevím, čím je to, ale mně se to zdá všechno velice pochybné a netransparentní a také nevím, jak je možné, že existuje dohoda mezi ICON a Amerikou, že si eh, domluví něco, co se dotýká nás všech. To se opravdu vymyká mému chápání a také nerozumím, když říkáte, co je tedy ten poradní vládní výbor, jaké vlády, kdo komu radí. Je tu také nějaká finanční účast na na tomto svazku? Můžete prosím říct alespoň dvě věty na vysvětlenou? Ano, omlouvám se, že jsem nebyl dostatečně jasný. To opravdu je velice komplexní záležitost s neobvyklým vývojem. Ty zdroje, které se týkají pojmenovávání, udělování eh, domén, Evropa a EU a potom americké adresy, které se používají eh, v počítačích eh, pro vzájemný kontakt přes internet. Tento systém eh, byl vyvinut koncem 60. let akademiky v USA. A to, tyto zdroje se musely nějak spravovat. A opět se tomu věnoval jeden, dva akademik na částečný úvazek. Byla to taková dohoda mezi těmi akademickými pracovníky a americkou vládou, protože tento výzkum financovala a e, mělo to umožnit e, přechod na soukromé organizace. Co se týče přechodu, e, americká vláda podepsala memorandum of Understanding s ICONem eh, ohledně těchto zdrojů, takže eh, proto to má sídlo v USA, to má historické důvody a potom byla snaha eh, zmezinárodnit tyto činnosti a americká vláda se zavázala, že se tím bude věnovat a něco učiní, ale ten pokrok byl velice pomalý i za minulé vlády a teď vlastně máme historickou příležitost eh, vyzvat novou vládu, aby eh, naplnila závazky předchozí demokratické vlády, ale je to složité. Eh, co se týče našeho zapojení, tak my se vlastně účastníme na takové bázi, že platíme za účast v těchto aktivitách, ale neplatíme ikonu. Jsou to tak eh, tři eh, na jednání. Pro mnohé vlády je to velice náročná záležitost se zúčastnit, ale ikonu nedáváme žádné peníze. Icon je financován ze soukromých zdrojů. Nejprve eh, velice děkuji, vážení kolegové, chtěl by se někdo přihlásit o slovo k tomuto tématu. Prosím, pan Vatimo. No, Omluvte mě, já jsem přišel o několik minut později a já vůbec nevím, co je to IKAM. Co je to IKAM? Co to znamená? Ta věc, o které se pořád mluví, IKAM. Bylo to řečeno na začátku, pane Vatimo, ale mohu vám to přečíst. Evropská komise se účastní eh, v toho výboru ICAM, znamená to internetová kooperace pro udělování internetových názvů a čísel. Anybody interested to take... Má prosím někdo zájem o vystoupení? Pan Bisky, prosím. Já mám jenom jeden dotaz, jaké alternativy bychom jinak měli protože je to soukromé vlastnictví a kalifornská judikatura a nefungovalo to zrovna špatně. To je třeba říct si, jaké alternativy by byly, abychom do toho zapojili Evropskou komisi nebo jiné subjekty, národní vlády, protože natrvalo to rozhodně. Není dobrý stav, že by se tím zabývaly eh, soukromé eh, společnosti, protože to jsou veřejné statky informace, ale zase nemůžeme ikon zatracovat. Ten začátek byl velice dobrý. Jaké alternativy alternativy máme a o jakých směrech uvažuje komise. Mám také jeden dotaz, pokud se nikdo nehlásí o slovo. Mám dotaz. Ivo kladl velký důraz na téma eh, jiné znaky, tedy ne latinka, ale v Evropě máme také azbuku. Je již azbuka zastoupena? stejně jako latinka, eh, ty vaše, eh, ten váš zájem se týká jenom čínských a arabských znaků, anebo se to týká také tedy azbuky. Paní Bena Rapatu. Euh, Děkuji. Já bych měla otázku ohledně eventuálních alternativ. Vy jste, pane Belete, hovořil o paní Redingové, která chce vytvořit multipolární strukturu, nějakou G12. Kdo by byl v této struktuře? Děkuji. Danke. Herr Kollege Boris. Chciałem zadać pytanie dotyczące wspomnianego przez, przez pana Iwo. Já jsem se chtěl zeptat na platformu e-learningu, na vzdělávání na dálku. Plánuje se v této otázce mít nějaké zdroje na podporu tohoto systému, aby to bylo standardizované? aby zde byla určitá záruka kvality tohoto učení. Zde se plánuje nějaká propagace tohoto typu systému, protože většina zemí už podpořila širokopásmový přístup k internetu, tak by mě zajímalo, jaký je váš názor, jaké jsou možnosti podpory tohoto systému, tohoto nebo této platformy umožňující e-learning. Děkuji. Martin. Děkuji, kolega Martin. Děkuji. Možná takový podnět. S ikonem máme hodně problémů, je tam hodně nejasností. Možná, že bychom na příští schůzi mohli pozvat experta, který nás více s tímto problémem souhlas seznámí. Ano, já se domnívám, že my vždy vysíláme zástupce do těchto orgánů. Možná, že někdo z komise, kdo se tím intenzivně zabývá, by k tomu se mohl vyjádřit, udělat takový malý referát, možná, že v další podobě, než vy jste to dnes udělal. Paní Hannibal, děkuji. Čím více jdeme do hloubky, tím je to složitější a zdá se, že to trvá již dlouho. A my prakticky se toho nemůžeme účastnit a nemáme ani možnost opravte mne, jestli se mílí. Myslím si, že to v současné době příliš pozitivně nevypadá. Já bych také byla pro více informací. Možná, že když budeme si schánět informace, tak možná bychom také měli zvážit, jak k tomu přistupovat z perspektivy, jak sdělit naše poselství a jak eh, vůbec pokročíme, protože to vypadá, že to je obrovský úkol, ale já si myslím, že musíme vidět někde nějaký konec. Se Kelly? Pan Kelly? Ne, ticho. Děkuji, něco podobného. Mohl by někdo dvěma větami říci, co chceme vlastně na konci toho celého procesu dosáhnout. Jestliže to není příliš komplikované, tak by to bylo dobré. No to bude poněkud obtížné, protože my tady zpracováváme pouze stanovisko. Vedoucí výbor je výbor ITRE, ale možná, že Ivo by mohl na to reagovat a panu mu jeho otázku zodpovědět. Ano, eh, Já budu tedy pokračovat v holandštině, abych si usnadnil eh, svůj úkol, tedy odpovědět na tak složitou otázku. Samozřejmě, potom bychom měli dát slovo i komisi, protože já nejsem skutečným odborníkem na toto téma. Já jsem se tím zabýval v posledních týdnech. týdnech. Hodně jsem si toho přečetla, ale otázka je, i nadále velmi složitá a technická. Nicméně pokusím se odpovědět na tuto otázku. Jak říkal pan Bisky, neexistuje zde žádné přímé nebezpečí. Internet na světové úrovni má obrovský úspěch, je zpravován a řízen s obrovským úspěchem, takže v principu je to dokonale, jak jsem říkal na začátku. Nejde o to, že bychom odebrali zprávu internetu soukromým subjektům a svěřili veřejným autoritám. To rozhodně není náš cíl, ani to není cíl komise, alespoň tedy pokud jsem to dobře pochopil. Nicméně to, že dnes neexistují problémy, neznamená, že zítra se nějaké neobjeví. Jsme i nadále velmi zranitelní, to je jasné, my si to všichni uvědomujeme. Když sečteme sdělení komise eh, 2009 0 eh, 77, je to krátký dokument, pokud si ho přečtete, tak se dozvíte, co je to ICAN. Nemusíte být žádní odborníci, abyste pochopili tento dokument, ale když se ho přečtete, pochopíte také, jak jsme zranitelní. A já také chápu, že se komise zaměřuje tolik na ICAN. My pracujeme s výborem pro průmysl, budeme to moci společně ještě propracovat. Ale to, co říkám, je velmi jasné, když si přečtete ten dokument komise. Je zde tedy celá řada důležitých zásad, které musíme hájit. Jsou zde několik, několik důležitých důležitých témat, například Google, Google Books, ochrana dětí a soukromých údajů a tak dále. Všechny tyto věci jsou součástí naší debaty, ale nejsou ve sdělení komise. Já jsem o tom hovořil, protože já si myslím, že my ve výboru pro kulturu Máme za úkol se těmito věcmi zabývat a máme za úkol začlenit je do závěrečné zprávy, ale není to teď priorita komise. Nicméně součástí, nebo tedy souvisí to s se zprávou komise. Jaký je tedy konečný cíl? Já se vracím k tomu, co říkala paní Redingová před několika měsíci. Cílem Evropské unie musí být eh, více kontrolovat tuto záležitost, to znamená být více zastoupen v rámci ICANu. My jsme součástí poradního výboru ICANu, ale to není nic důležitého, protože tam pouze uvádíme své stanovisko, takže bychom se měli ubírat směrem k multilaterálnímu řízení. ICANu. No, to právě navrhuje Vivian Redingová, že by to bylo něco jako G12. Tam jsou američané v každém případě, měla by tam být eh, Evropská unie, Čína, Indie, to znamená zastoupení, vyvážené zastoupení velkých eh, mocností, aby bylo možno hájit principy, které nám leží na srdci. Existují návrhy, které byly v tomto smyslu učiněny, to znamená postupovat eh, třeba přes Spojené národy. Já si myslím, že to ne, není dobrý nápad, protože tam se ztratíme v tom obrovském soukolí, kde by byl reprezentován každý. Nicméně myslím si, že návrh paní Redingové je docela dobrý, 12 zástupců a tato struktura by potom mohla vyjednávat s Američany. Pokud jde o e-learning, a pomoc komise. Já si myslím, že už něco takového existuje. Existují evropské programy. Komise nám o tom ještě určitě něco řekne. Jedná se o programy, které mají za cíl určitým způsobem usměrnit e-learning. Samozřejmě existují určité hrozby, pokud jde o vzájemné uznávání, o výměnu kreditu, ochranu kvality a tak dále. Takže měli bychom se nad tím vším ještě zamyslet. A potom vaše otázka, paní předsedkyně, ohledně mnohojazyčnosti a ohledně jiných písem, než je latinka. Pokud jsem dobře pochopil, komise mě určitě opraví, pokud se mýlím, tak eh, na začátku listopadu byla uzavřena dohoda, která by umožnila otevřít ICAN všem nelatinským znakům, to znamená azbuka, arabská abeceda, čínská abeceda a tak dále. Takže pokud jsem to dobře pochopil, jedná se o všechny nelatinské abecedy. Myslím si, že tak to tedy vypadá ta dohoda, ale to neznamená, že když existuje dohoda, že se to hned všechno zavede do praxe. Budeme potřebovat ještě určitý čas na to, aby to bylo zavedeno do praxe. Měli bychom se ještě zamyslet nad tím, jak se to všechno skonkretizuje, jak se rozvine tento potenciál v Asii, v Africe, aby to začalo všechno fungovat v terénu. Myslím si, že komise má ještě něco, co bych tomu ráda dodala. Pane D, chcete se ještě vyjádřit? Můžete prosím zodpovědět otázky, které zatím zodpovězeny nebyly a pro mě také otázka toho, co navrhla paní Redinková, nebo to, co bude nyní ošetřovat paní Krös. Je možné, aby EU také uzavřela dohodu s ICONem, jako to udělali američané, prosím. Děkuji. Ned dovedu, samozřejmě nemůžu hovořit eh, na, ve jménu paní komisařky, ale když paní komisařka o tom hovořila, tak chtěla vyprovokovat určitou diskusi, protože ona si představuje, že vznikne dohoda, ale samozřejmě bude to je to bude to také předcházet veřejná diskuse. Pokud se týče nové dohody mezi ICONem a USA, tak tady jsou určité nové prvky a uvidíme, jak vzniknou také tyto nové panely pro revizi. Jestliže tyto panely vzniknou a budou na nich zastoupeny různé vlády, které budou zastupovat zahrnovat uživatele z různých geografických oblastí a tak dále, tak je to také určité řešení, ale bylo by to nadále v rámci ICANu, v rámci soukromé organizace. hledání multilaterálního řešení se ukázalo jako složité, protože již se jsme se snažili, bylo, byl tedy pokus hledat řešení v letech 2003 až 2008. Probíhalo hodně analýz a tak dále, ale došlo k rozchodu těch, k rozkolu těch, kteří si přáli pouze mít ICON jako soukromou iniciativu a těch, kteří chtěli větší zapojení vlád, tak aby také mohly být sledovány veřejné cíle. OSN a IT tedy Mezinárodní unie telekomunikací byly také zmíněny jako jedna z alternativy, že ti by mohli převzít zodpovědnost na ICANN. A toto vedlo k velice silné negativní reakci ze strany mnoha západních rozvinutých zemí, včetně mnoha členů EU, které vůči takovéto struktuře měly velké námitky. A tady máme tedy ještě pořád velkou otázku ve vzduchu, jak lze dosáhnout dohody mezi vlády kte, vládami, tak aby tato dohoda byla přijatelná pro všechny země na světě. A tato otázka je nadále ještě ve vzduchu. A já si myslím, že tady samozřejmě tento problém lze řešit. A nelze říci, že když nemáme řešení, že bychom se tímto problémem neměli zabývat. Takovéto eh, věci se jsem také slyšel, ale jedná se o multilaterální proces a my se musíme snažit dosáhnout tohoto cíle. My musíme hovořit s mezinárodními partnery a snažit se dosáhnout cíle. Musíme nadále vynakládat tlak na řešení tohoto problému a nelze, aby pouze jedna vláda eh, toto eh, uskupení unilaterálně ovládala. Eh, stanovisko komise je takové, že bychom neměli přestat o tom hovořit. Myslím si, že dále bychom měli s mezinárodními partnery hovořit a měli bychom především vytvořit evropský konces. Jestliže se vedly mezinárodní jednání v minulosti, tak vždy se neukázalo, že i eh, čl- evropské státy jsou si zajedno a to nás při rozhovorech s mezinárodními partnery handicapuje. A dále se tady také hovořilo o hlavních doménách a také o různých abecedách. Eh, způsob, jak jsou domény strukturovány, tak například doména je EU a potom ten zbytek za tečkou, to tam lze využít, e, využívat různá písmena v posledních dvou letech. Takže tento systém v posledních letech existuje. ICANN e, také řekl, že začínají dostávat aplikace od zemí, které chtějí například tečka C, c n je nyní pro Čínu, ale je to v latince, takže Číněné by měli také zavést top eh, level ve své doméně a měli by tam mít také své znaky. A potom celé, všechny, celé to jméno by bylo v arabštině, v arabských znacích nebo v čínských znacích. A je většina internetových uživatelů ve světě nepoužívá latinku, takže toto by byl opravdu vyná, velký vynález na internetu a byl by prospěšný pro všechny. Děkuji. Dobře, byla to důležitá diskuze. Z části eh, nám eh, vynesla světlo do tématu, z části byla matoucí. Společně s Ivem budeme ještě intenzivně diskutovat o tomto sdělení a uvidíme, čeho dosáhne výbor pro Eh, průmysl. Je zajímavé, jak tomu budou kolegové z výboru pro průmysl přistupovat. Zda budou spatřovat stejné problémy jako my, protože my se na to díváme jinak v kulturním výboru. 26. ledna pan Belet předloží návrh stanoviska a potom 22. února o tomto textu budeme hlasovat. Děkuji, Ivo, přeju ti hodně eh, zábavy u princezny a teď přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Ano, teď jde za princeznou. Já už jsem to říkala, když eh, všichni poslanci ještě nebyli přítomni. Bod 7 pořadu jednání. Mezi námi je pan Richard Doherty, který nás seznámí se studií na téma budoucí orientace politiky EU v oblasti mládeže. A e, při své prezentaci použije internet. Prosím, pane Doherty. My apologies. Uh, good morning, everybody. Uh, Dobré jitro. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si vypravili prezentaci ve foliích, kterou byste také měli vidět na monitorech. A stručný úvod z mé strany. Toto reaguje na žádost parlamentu, abychom provedli analýzu o stavu evropské politiky v oblasti mládeže. A tato studie je velice aktuální. Ze dvou důvodů. Minulý pátek rada schválila své poslední závěry o krocích, které v poslední době e, probíhají a poslední krok se objevil poslední pátek, minulý pátek a za druhé všichni vědí, že Lisabonská smlouva dnes vstupuje v platnost a to je také velice důležitá věc pro celé tém, pro toto téma. Já také se o těchto dvou aspektech během prezentace zmíním. Chtěl bych vás seznámit eh, s pozadím a potom chci diskutovat o třech hlavních pilířích eh, politiky EU v oblasti mládeže. Tyto tři pilíře, to je otázka mainstreaming a průřezový přístup k tématům pro eh, mládež, to znamená, že se to týká celé řady politických oblastí. Potom je to otevřená metoda koordinace, to je mechanismus, je, jak EU zachází s tím to, s touto oblastí, protože nemá přímou kompetenci v EU pro řízení této politiky. A třetí pilíř je takzvaný strukturovaný dialog, což je proces, kterým nejenom veřejné orgány, ale také mladí lidé a jejich organizace se strukturálně zapojují do celé debaty. A také se tady zabýváme otázkou výzkumu, což souvisí například také s novými perspektivami, které přináší Lisabonská smlouva. Pokud se týče o celé pozadí, také již jsem se zmínil o závěrech rady z minulého pátku, kdy byl udělán poslední krok. Již 20 let je tomu, kdy byl udělán první velký krok, kdy komise navrhla a také rada schválila první velký program pro mládež, což byl eh, Evropa pro mládež a od té doby bylo uděláno celá, byla udělána celá řada politických kroků, včetně té poslední, posledního rozhodnutí. Pak jsem také hovořil o třech pilířích. Otevřená metoda koordinace Evropský pakt mládeže, který byl schválen před několika lety, byl budován za původní, na původních krocích a e, začlenil mládež víc do společensko-politického dění EU. Také cíle mládežnické politiky byly dány do souladu s cíly Lisabonské smlouvy. A potom tady byl také mládežnický akt, který se snažil začlenit všechny prvky z politiky mládeže do ostatních oblastí. A také toto se dělo na úrovni generálního ředitelství eh, v komisi a také na úrovni ministerstvech. Program na podporu mládeže byl jedním z velkých příspěvků společenství. A my také musíme si všimnout posledního bodu, což je spolupráce s Radou Evropy. Rada Evropy působí v oblasti mládeže již déle než Evropská unie a zpracovala celou řadu programů v poválečné době a také spolupracuje s jednotlivými členskými zeměmi. Evropská unie pak převzala celou řadu programu a financování a takto byly zpracovány další programy, což vedlo například k současnému programu, který má rozpočet 900 milionů euro na sedm let. To znamená, že nyní Každoročně se vydává v Evropské unii asi 100 milionů euro za rok pro mládežnické programy. My tato spolupráce se týká především vzdělávání, školení a jde o to, že se také podporuje výzkum v oblasti mládeže. Pokud se týče legislativního rámce, tak já jsem zmínil také rozhodnutí rady, které bylo schváleno v pátek. Je to reakce na sdělení komise, které vycházelo z celé řady podrobných zpráv, které komise zpracovala o situaci mladých lidí v současné době a také se tady hovoří a vychází z implementace Paktu mládeže. Nové rozhodnutí schválilo devítiletou strategii. Tato devítiletá strategie bude se sestávat ze tří cyklů po třech letech. Rada a předsednictví budou spolupracovat a budou se snažit zpracovávat koherentnější politiku. Druhá hlavní část je potom Lisabonská smlouva. Nejenom se zde zdůrazňuje koordinační role EU v mládežnické politice, Druhá dimenze, která je zmíněna také v Lisabonské smlouvě, je účast občanských organizací, kdy eh, Evropská unie také říká, že udělá všechno proto, aby zlepšila podíl občanských organizací, především ve vztahu k mladým lidem. Stupeň zapojení mladých lidí do veřejného života je problémem v mnoha zemích. Toto usmlouva také uznává a hodlá zde schválit určitá opatření. Za třetí, smlouva také obsahuje chartu základních práv, kde mladí lidé a děti získávají specifickou ochranu a toto se týká například sportu. Třetí bod a poslední bod na této folii se týká také role Evropského parlamentu. Tato studie byla zahájena na začátku pětiletého období, tak aby Evropský parlament také mohl tuto politiku ovlivňovat hned od počátku plavnosti Lisabonské smlouvy. A nyní se podíváme na každou oblast činnosti což spadá pod tento titulek Mládežnická politika. A tady hovoříme o průřezovém přístupu. Cílem je, aby se eh, také mládežnické aspekty začlenily do všech politických oblastí. A tady vidíme osm oblastí, kdy tento přístup bude zaujímán. A myšlenkou je, že tyto hlavní politiky by tato hlavní sféra by měla spolupracovat s ostatními eh, politikami a tak se má zabezpečit, aby cíle mladých lidí a zájmy mladých lidí byly zohledněny i v jiných oblastech. A toto například tento přístup na, zacházíme i v jiných oblastech, jako například u rovných příležitostí mužů a žen. Podle našeho názoru je důležité stanovit priority v rámci těchto osmi oblastí. Za prvé je velice složité toto skutečně správně ovlivňovat. Vy, vy se, my se snažíme eh, podporovat mládežnické aspekty, ale na druhé straně především eh, ti, kteří odpovídají za příslušné politiky, musí být hlavní silou. Tady hovoříme například o zaměstnanosti mladých lidí, takže je důležité, aby lidé, kteří zodpovídají za mládežnickou politiku, také spolupracovali s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a tam se zohledňovaly v zaměstnanosti zájmy mladých lidí. Samozřejmě mladí lidé nezůstanou eh, omezeni pouze na těchto osm oblastí. A proto musíme zájmy mladých lidí eh, zohledňovat obecně. Když se tedy více zaměříme, otevřená metoda koordinace je iniciativa, na které se členské státy podílely na základě služeb pro eh, mladé lidi a pro jejich záležitosti a dokonce omezená eh, odpovědnost, kterou eh, komise má. Je to eh, funkční oblast, zahrnuje celou řadu konzultací mezi členskými státy, sdílení jejich zkušeností, stanovování společných cílů, kdykoliv je to relevantní a eh, vydávání usnesení EU. Vidíme, že je situace roztříštěna, co se týče závazků a implementaci v členských státech. Proto opět říkáme, že je dobré uznat různý stupeň zdrojů, které jsou k dispozici v jednotlivých členských státech. Musíme se zaměřit na konkrétní cíle, specifikovat je a e, některé jsou obsaženy v přístupu komise EU. E, je to tedy e-learning, e, jsou to Eh, člen a vzájemné učení a musíme mít také jasné indikátory, které nám umožní poměřovat, zda bylo cíle dosaženo či ne. V této fázi procesu vývoje eh, který má trvat deset let, používáme otevřenou metodu koordinace a nemáme ještě tedy eh, vyzrále eh, řízení nebo eh, systémy posuzování. Proto je nyní zapotřebí senovit tyto indikátory, aby členské státy mohly ty své, to splnění svých závazků v rámci procesu posuzovat. A třetí součást procesu sdílení mezi členskými státy a oblastí oblastmi kooperace je strukturovaný dialog. Cílem je konzultace mladých lidí eh, v rámci eh, této politiky a opět eh, se to velice liší stát od státu. V některých zemích je již dlouhá eh, diskuze institucionalizovaného eh, dialogu mezi národními radami pro eh, mládež, mezi vládou a mládežnickými organizacemi pro naplňování této politiky. V jiných zemích tento proces nebyl tak vyvinut, ale hodnota strukturovaného dialogu spočívá v tom, aby se státy zavázaly udělat, co mohou, aby prostě respektovali uplatňovali tuto zásadu. Vydali jsme celou řadu specifických doporučení v této oblasti jsou tu opět omezené možnosti v této oblasti, ale je třeba, aby to bylo rozumné eh, vybrat prioritní oblasti, kde eh, je možné eh, zahájit skutečné konzultace, kde je možné vést širokou diskuzi s mladými lidmi. A za druhé je tu důležitá zásada E, ti, kteří jsou znevýhodněni a mají e, nejmenší možnosti vyjadřovat e, své názory a potřeby, si zasluhují zvláštní pozornost. A to je opět skutečná výzva pro politiky. Ale bylo dosaženo značného pokroku v průběhu posledních let a je tedy důvod, proč v tom pokračovat a sledovat tvůrčí procesy, které byly zahájeny v některých státech. Aby to opravdu bylo smysluplné, je třeba vést skutečný dialog nejenom s těmi, kteří reprezentují tuto roli v národních hlavních hlavních městech, ale těch, kteří se opravdu zabývají zapojením mládeže. Také chápeme hodnotu začlenování eh, národních parlamentů a Evropského parlamentu do tohoto procesu eh, podle svého eh, původně parlament nebyl začleněn do tohoto strukturovaného dialogu, ale legislativa a parlament eh, by měli vést tedy paralelní dialog s mladými eh, lidmi, eh, abychom se vrátili k této činnosti je tu tedy důležitá oblast výzkumu. Když pořádně nerozumíme socioekonomickou situaci, tak to není možné je to takzvaná zpráva o mládeži, která nám dává eh, aktualizovaný přehled o socioekonomickém postavení mládeže v členských státech. Tato zpráva se z části opírá o eh, průzkum, který provádí Rada Evropy. A ten je velice užitečný a obsah eh, tohoto výzkumu eh, je nevyvážený z hlediska úrovně a kvality údajů poskytovaných členskými státy. K této oblasti můžeme jenom říci, že je třeba podpořit šíření těchto informací a jejich širší zveřejňování a eh, říci, jaká data by se měla sbírat z oblasti vzdělávání, z rozvoje vzdělávání a nyní byl vytvořen standardizovaný systém s klíčovými indikátory, které budou předmětem monitorování že e, tato dimenze členských států se může stát určitým standardem a je třeba podpořit tento proces na státní úrovni a věříme, že je tu zapotřebí tedy podpora ze strany Evropského společenství. Zmiňovali jsme se o té částce 900 e, milionů eur. Takže to bude tedy specifický úkol, snaha zlepšit výzkum. A poslední podstatný bod se týká Lisabonské smlouvy, jak jsem se již o tom zmiňoval. Je to širší koncepce participace na základě nové smlouvy. A účast mládeže je zvláštním úkolem a já se domnívám, že politikové stále ještě hledají eh, nějaký eh, magický vzorec smlouvy smlouva není takovým to kouzelným vzorcem, ale tato smlouva opravdu politikům umožňuje brát na sebe odpovědnost a podporovat tuto eh, důležitou koncepci. Co se týče charty základních práv, eh, zmiňujeme se zde zejména o právech dětí, eh, zákazu dětské práce, ochraně mládeže při práci. Snažíme se posílit profil eh, eh, mladých lidí v legislativě našeho společenství a nakonec je tu eh, nový prvek vytvoření humanitárních sborů. Velmi mnoho mladých lidí se eh, eh, angažuje v dobrovolné práci a eh, chceme podpořit stávající aktivity, k nímž již docházelo v minulosti jako program Evropské dobrovolné činnosti. A Dále rozšíření kompetencí EU v oblasti sportu. Jak již jsem řekl, Lisabonská smlouva se také věnuje e, hodnotě sportu v rozvoji sociálního procesu. A to smlouva je vlastně teprve 12 hodin e, platná. Závěrem bych chtěl říci, že je třeba e, rozlišovat, co nás čeká v nadcházejících devíti letech. Na základě nového usnesení potřebujeme, aby se eh, politikové k tomu opravdu eh, zavázali. Je třeba eh, usilovat o ambiciozní politiku mainstreamingu. Musíme jasně definovat priority v různých pracovních oblastech a opět zajistit, abychom dosáhli skutečného pokroku s omezenými zdroji. A dále je třeba vynakládat velký tlak na členské státy, aby opravdu plnili své závazky rezoluce a aby se opírali o ty tři pilíře ve zprávách bude možné tedy eh, posuzovat, čeho bylo dosaženo. A dále celá záležitost komunikace je eh, třeba eh, zapojit do činnosti mladé lidi na regionální, národní úrovně v nadcházejícím období. Děkuji vám. Děkuji. Pan Šmit se hlásí o slovo a potom také pan Fices.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 vypracovávají a měli by vypracovávat své strategie. Do roku 2018 jsme e, stanovili v Maďarsku svou strategii na základě návrhu zákona jsem v Maďarsku nabil dojmu, že tuto strategii vypracovávali politikové, ale e, e, rozhodně e, nepopřáli sluchu příbuzným a rodičům. Mají, myslí to dobře, aby se mladí lidé účastnili voleb. Já v každém případě souhlasím s osmi rámcovými programy, které se týkají samostatnosti, participace mladých lidí. To je všechno velice důležité důležité, ale je to eh, výsledek aktivity politiků. Já eh, bych eh, rád viděl, chtěl, abychom se zmínili také o tom, jak mladí lidé prožívají krizi a vůbec jsem tu postrádal slůvko rodina. Rodinní příslušníci přece přebírají odpovědnost za udržitelný vývoj společnosti, proto bych opravdu uvítal eh, existenci rodinného programu. Rodina je nejdůležitější součástí společnosti eh, kde ještě spatři, potřebují krizi. Eh, mé děti jsou eh, kolem 30-40 let, ale potom mám eh, také vnoučata takže znám eh, problémy mladých a proto se domnívám, že tu máme ještě vážné deficity eh, v morální oblasti a v oblasti víry. A rád bych zdůraznil slůvko víry. Domnívám se, že harmonický vývoj eh, ducha i těla je nesmírně důležitý pro mladé lidi a tím se tento dokument nezabývá morálním Eh, etický, eh, etickou výchovou dětí. Eh, a je to přesto naší odpovědností vychovávat děti ve víře, v solidaritě, v ochotě být solidární s druhými angažovat se například pro životní prostředí. To je velice důležitá oblast, ale ochrana životního prostředí se vůbec v tomto eh, dokumentu neuvědomuje vědo, neobjevuje. Je tu pouze řeč o udržitelném vývoji a já bych se chtěl eh, přiblížit eh, směrem k rodině a morálce. Obsah tohoto dokumentu je sice důležité, ale jsem v každém případě proto, aby ta tři předsednictví zdůraznila účast na společnosti a potom je také důležitá zaměstnanost. A jsem si jist, že je velice důležité, když budeme tedy eh, usilovat tyto politiky, abychom zajistili eh, morální výchovu mládeže a starali se o rodinu jako nejdůležitější jednotku v eh, společnosti. To je podle mého důležité. Omlouvám se, že jsem hovořil dlouho. Já, ne, nebylo to dlouho, ale myslím, že požadujeme příliš mnoho po člověku, který vypracovává dokument. Hovoří o institucích, eh, co musí zajistit a my musíme to naplnit obsahem. Chtěla bych ho obhajovat a apelovat na nás, aby abychom eh, více pracovali na obsahu. Pan kolega Fices. Eh, Fices. <clears throat> Gracias, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, že je velmi obtížné pro podnik, eh, aby nám přinesl řešení u tak složitého a tak různorodého problému. Já si myslím, že bychom měli analyzovat kompetence, které skutečně máme zde v Evropě v těchto otázkách, ať už jde o mládež nebo o sport. Především po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, protože mnoho států, například Španělsko, má sport a mládež ne na národní úrovni, ale jsou zde regionální kompetence, takže si myslím, že by to mělo být něco podobného. A proto si myslím, že koordinace je velmi důležitá, aby tedy byla vytvořena a abychom se stanovili konkrétnější cíle. Já bych rád navrhl takový cíl, který by byl možná trochu subjektivní. Naše předsedkyně hovořila o duši Evropy, abychom cítili, aby všichni mladí Evropané cítili, že jsou eh, opravdu Evropany, že mají spoustu společného. Já si myslím, že to by bylo opravdu důležité. Měli bychom se pokusit vytvořit eh, takovouto myšlenku, takovýto pojem Evropy a společných bodů, společných věcí, které máme my Evropané jedni s druhými. A především zdůraznit tu otázku konkrétních návrhů, ať už v otázce zaměstnanosti, protože to je v současné době pro mladé velký problém, a nebo také bydlení, to je také složitá otázka, protože čím dál častěji žijí mladí u svých rodičů, a mají problém osamostatnit se. Takže bychom měli prostudovat i konkrétní návrhy nejen v této oblasti, ale i v oblasti sportu. Vím, že toto už není obsah této studie, ale možná je to cílem komise, aby se podívala na to, jaké kompetence máme a možná by bylo lepší dělat méně věcí, ale konkrétnější věci, než prostě o tom jenom hezky hovořit. <laughs> Vielen Dank, aber... Děkuji. My jsme převzali tuto studii a také o obsahu musíme debatovat. A já bych tady chtěla také začlenit bod číslo 8, který je nazvan Evropská strategie pro mládež, investice a další splnomocnění. A zde je pan kolega Papa Nikolau zpravodaj, on by nám o tom mohl něco říci. Souhlasíte s tím, kolegové? Jestliže tomu tak je, tak prosím, pane kolego, máte slovo. No Děkuji. Já jsem si vzal slovo proto, abych se obrátil na pana Dohortyho. Vzhledem k tomu, že jste tady, mohu vám vysvětlit eh, práci, o kterou jsem se tedy pokusil já. Jako zpravodaj jsem se snažil eh, udělat maximum, pomáhali mi kolegové i ostatní a snažil jsem se jít nad rámec technokratických aspektů. To znamená, jak v Evropském parlamentu my na evropské úrovni můžeme k této otázce přispět. A z tohoto hlediska bych vás rád poprosil, abychom diskutovali o politickém aspektu a potom pan Doherty bude moci odpovědět na položené otázky. Především tedy panu Dohertemu děkuji za jeho příspěvek, nemalý příspěvek. Už tedy toho bylo řečeno hodně z toho, co jsem chtěl říci, takže budu opravdu stručný. Rád bych poděkoval za spolupráci s radou, s komisí. Já jsem se také setkal se zástupci občanské společnosti, setkal jsem se také se stínovým zpravodajem, takže konzultace a průběh konzultace mě vede k tomu, abych řekl následující. Od Maastrichtské smlouvy, nejdříve tedy společenství a potom Unie, definovala tuto otázku mládeže. Nejdříve vznikla Bílá kniha v roce 2005, Pakt pro evropskou mládež, takže nyní stojíme před novým řešením, nebo tedy novým návrhem usnesení z minulého pátku. Samozřejmě i nadále se zde uznává princip subsidiarity. Takže ano, v praxi zde existuje závazek angažma. To, že máme další iniciativy, znamená, že je zde pokus dát této oblasti větší důraz, věnovat jí více pozornosti. To, co říkal kolega Schmidt i ostatní, dokazuje, že toho můžeme pro mládež udělat opravdu hodně, ale to, co děláme dosud, není dostačující. Musíme toho udělat mnohem, mnohem více. Takže konstatuji, že Evropa stárne a musíme toho udělat více pro nové delegace, nové generace. Abychom se dočkali lepší Evropy, musíme se soustředit na mládež. Proto je ta diskuze tak vášňová právě v této době. Jedná se o opravdu výjimečnou výzvu pro budoucnost. Pan Doherty hovořil o pilířích. sdělení komise. Ano. Já jsem o tom hovořil, diskutoval jsem o tom s různými instancemi a rád bych tomu ještě něco dodal. Například, když jsem hovořil se stínovým zpravodajem, hovořili jsme například o životním prostředí. Zanedlouho se bude konat korenský summit, takže mladí a životní prostředí jak bychom měli definovat cíle? Měli bychom definovat opravdu konkrétní cíle, proto je důležité spolupracovat se členskými státy, abychom dosáhli výsledku. Připomínám, že pořád ještě se nacházíme v oblasti subsidiarity. Samozřejmě, Lisabon nám dává větší prostor, ale kompetence jsou takové, jaké jsou, takže kompetence zde v podstatě nejsou, abychom mohli zasáhnout. Musíme tedy posílit svůj hlas a předložit eh, návrhy spolupracovat, aby členské státy potom mohly zasáhnout, mohly jednat, protože cokoliv uděláme, pokud to uděláme sami, pokud eh, nebudou po našem boku stát členské státy, které začnou jednat, tak nedosáhneme žádného výsledku. Komise se zde zmínila, nebo tedy v tom svém sdělení se zmínila o pilířích. A samozřejmě o oblastech činnosti, například vzdělávání, školství, samozřejmě. Musíme mít k dispozici i jiné kompetence ze strany mladých, eh, zaměstnanost mládeže a tak dále. To je zjevné. Dále také přistoupím k údajům. Sport, zapojení do věcí veřejných, a dobrovolnictví. Rok dobrovolnictví v roce 2011 a další aspekty. Ale životní prostředí tam není. Proto navrhujeme, aby se tam začlenilo. Členské státy musí spolupracovat, musí zde být perspektiva Unie v těchto otázkách. A jakým způsobem můžeme my k těmto cílům přispět. Máme otevřenou metodu koordinace. A jak můžeme pomocí této metody přispět? Jak můžeme dosáhnout hmatatelných výsledků? Zde hraje komise opravdu zásadní roli. Nejen komise, ale i rada a dokonce i my parlament. A s tímto cílem musíme především pochopit, že v každém členském státě potřebují jiné struktury Existují také jiné struktury, které dávají důraz nebo kladou důraz na jiné aspekty této politiky. Každý členský stát musí poskytnout informace o politikách, které realizuje a jakmile zpracujeme tyto údaje, právě díky různým oddělením, o nichž hovořil pan Doherty, tak bychom se měli pokusit vyvodit závěry tak abychom je potom mohli předat členským státům. Protože my budeme mít výsledky pouze tehdy, pokud členské státy začnou tato doporučení realizovat, protože jinak neuděláme nic jiného, než že o tom budeme diskutovat, budeme mít se sbíránou spoustu údajů, ale žádný výsledek. Před dvěma týdny eh, jsem hovořil s komisí a rád bych jim poděkoval za závěr, k němuž jsme dospěli, protože na tom setkání mě řekli, že na úrovni služeb eh, máme spoustu materiálu, říkala tedy komise právě za rok 2009. A řekli mi, a já s tím také souhlasím, řekli mi, že nemůžeme k této otázce přistupovat pouze z technického hlediska. Je třeba i politického pohledu, protože ti, kdo mohou jednat, eh, by jednat měli, tedy členské státy. A právě v tom spočívá naše zásadní úloha. My jsme jediná instituce, která je přímo volena lidem. Takže my se musíme vrátit do svých zemí, do svých vlastí a apelovat na ty instituce, které se v praxi zabývají touto politikou. Musíme jim říct, co bychom měli dělat, co vlastně děláme. Protože nejde pouze o to, abychom měli dobré studie, dobrou politiku, dobré výzkumy a průzkumy když potom pro všechny politiky, které existují, například životní prostředí, sociální zabezpečení v mé zemi, vzdělávání, školství, práce, pokud eh, nevěnujeme dostatečný, dostatečnou pozornost mládeži v praxi, tak eh, půjde jenom o slova. Budeme mít celou řadu pěkných iniciativ, pěkných slov, pěkných programů, ale výsledky nebudou hmatatelné. Takže, jak už jsem říkal, Máme celou řadu programů a iniciativ, které vypadají velmi hezky, ale já se ptám, přečetl jsem všechny studie a všichni ti, co se účastní těch programů, jsou všichni spokojeni, ano. Ale co ti ostatní, kteří se neúčastní evropských programů? Chápou, uvědomují si, co se děje, je zde nějaká výhoda, nějaký jasný zájem pro ně? Mají pocit, že tyto programy jsou přínosné? Zpráva o mládeži, která byla sepsána komisí. K tomu musím říci, že je to opravdu velmi užitečný dokument. Uvedu jen dva nebo tři z nich, tři z těch prvků, které mě připadají velmi důležité, velmi užitečné. Pokud se nám podaří přesvědčit členské státy, aby začaly uplatňovat tři nebo čtyři indikátory, tak eh, budeme postupovat lépe. Například v roce 2009 byla provedena tato studie, například eh, se zkoumalo, kolik lidí nedokončí školní docházku, ne na úrovni členských států, ale na úrovni celé Evropské unie. Takže zde máme opravdu různá čísla, ale v celé Evropské unii je to 15%. 15% mladých, eh, kteří podstatě žijí téměř na, pra, pod Prahem chudoby, jich 18% mladých. Mladí, kteří říkají, že se chtějí zabývat věcmi veřejnými. Těch je pouze 6%, to znamená, mladí lidé, kteří jsou ochotní přikládat důležitost tomu, co my děláme, tak těch je pouze 6%. Já vím, že už hovořím příliš dlouho, ale jak už říkal i kolega, 37% procent v roce 2006 to jsou děti, které se narodily mimo manželství. Prostě máme celou řadu údajů k dispozici. Máme jich opravdu spoustu. Za posledních 12 měsíců 80% mladých ochutnalo alkohol a 70% se opilo. Alespoň jednou. Zvýšilo se používání internetu od roku 2006. A toto všechno já uvádím proto, protože chci přednést tento velmi jednoduchý úvod Omlouvám se, že k tomu ještě něco dodám. Já jsem hovořil se stínovými zpravodaji, hovořili jsme právě o mladých, kteří třeba jsou postižení, hovořili jsme o mladých eh, imigrantech, jak je integrovat, jak je začlenit do společnosti. Hovořili jsme o potřebě zaměřit se na evropskou myšlenku, na koncept Evropy jako hodnoty, v níž věříme. Mělo by to vyplývat už ze školy. Mladí vy se měli být vědomi tohoto faktu. Můžeme hovořit o účasti, o zapojení, o tom všem, o čem jsme hovořili ve volební kampani, ale musíme to opravdu zrealizovat s ohledem na mladé. A už se dostávám k závěru. Chci vám říct, že pokud eh, náš hlas bude slyšet, a viděl jsem to i ve své zemi, já jsem byl právě zvolen díky platformě mladých do tohoto parlamentu. Je pravda, že členské státy budou přesvědčeny, pokud my uděláme dobře svou práci. To znamená, ministři si musí uvědomit, že tyto údaje musí vést ke konkrétním a rozhodným akcím, k nějakému jednání. A na závěr bych samozřejmě rád poděkoval všem těm, kteří se mnou spolupracovali. Návrh zprávy bude dán k dispozici velmi brzy, takže budete moci předložit své pozměňovací návrhy. A na úplný závěr bych rád řekl, že nejde o to, navrhnout hotová řešení, ale spíše vytvořit určité struktury, vytvořit podmínky, díky kterým budou mladí moci vzít svůj život do rukou a přijímat rozhodnutí, být iniciativní, postavit se na vlastní nohy, být nezávislí. Jak se říká v angličtině, to empower them. Takže věnovat více pozornosti těmto otázkám na evropské úrovni. Ze strany všech institucí, ze strany Evropského parlamentu, ale i na národní úrovni. Právě proto, abychom nakonec dosáhli hmatatelných výsledků. Hodně už toho bylo uděláno, to je pravda. Samozřejmě kolegové k tomu spoustu věcí dodají, navrhnou, já je pozorně prostuduji, vezmu je v úvahu. A ještě jednou opakuji, největší příspěvek, který my všichni můžeme přinést, je tak, je ten, že náš hlas bude slyšet, že budeme hovořit o těchto údajích, že předáme toto sdělení členským státům, aby členské státy začaly jednat, protože pokud to neuděláme, tak oni neudělají vůbec nic. Dobře, jak jsem říkal, spousta slov a žádné činy. Děkuji. Děkuji za tu velkou angažovanost. 25. a 26. nám předložíš návrh zprávy a budeme o ní ještě jednou diskutovat. A teď budeme v diskuzi pokračovat. Paní Manesku má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych začala tím, že bych poblahopřála panu Dohrdovi k této studii, protože se opíráte o velice jasné koncepce, o kterých jsme již v Evropském parlamentu jednali. Chtěla bych se zmínit o strukturovaném dialogu, o průřezovém přístupu a co se týče oblasti mládeže, a to říkám i ze své pozice spolukoordinátorky, při vypracovávání zprávy, která má posílit postavení mládeže, bych chtěla říci, že se opíráme zejména o mainstreaming politiky mládeže. Souhlasím s vašimi závěry a chtěla bych pouze dodat, že bych si opravdu přála, aby tyto závěry nezůstaly jenom na papíře, Měli bychom je dále rozvíjet, abychom viděli, jak se dále uplatňuje strategie na posílení postavení mládeže díky integrovanému přístupu, díky strukturovanému dialogu. Vítám dobrou spolupráci s radou a s komisí a Doufám, že v ně budeme pokračovat, abychom v budoucnu do této strategii zapojili tyto prvky, které jsou pro mládež v Evropě nejenom eh, zajímavé, ale i nesmírně důležité. Jednou prioritou by měly být dopady hospodářské krize na mládež, protože mládež byla nejvíce postižena touto krizí. Proto bychom měli především přemýšlet o opatřeních, díky nímž pomůžeme mladým lidem nalézt práci, podporovat příslušné iniciativy. Domnívám se tedy, že je nyní nutné stanovit priority. A když jsem hovořila o tom, že doufám, že budeme v budoucnu velice dobře spolupracovat s komisí a radou, chtěla jsem současně také vyjádřit, že by bylo dobré opravdu stanovit priority a e, e, e, nezůstat u pouhého vyjadřování. Prosím o stručnost, aby i pan kolega zpravodaj mohl na to zareagovat. A můžete také hovořit k té studii pana Dohartyho. Pan Zver. Paní předsedkyně, děkuji. O politice mládeže eh, můžeme diskutovat eh, opravdu mnoho. To je jasné, ale domnívám se, že tato politika bude v budoucnu hrát menší roli. Proč? Protože v Evropě máme stárnoucí společnost a záhy nebudeme mít žádnou eh, mládež, pro kterou bychom chtěli utvářet politiku mládeže mládež a tato politika e, se nedají vtěsnat do úzké oblasti. E, tady potřebujeme opravdu průřezový přístup. V dnešní době žije mládež pod silným tlakem krize. Ale ještě před vypuknutím krize to byla opravdu citlivá skupina počet mladých nezaměstnaných byl vyšší než průměrná nezaměstnanost. A e, Zaznamenali jsme také nárůst negativních jevů právě mezi mládeží. Politika mládeže na evropské úrovni se musí zaměřovat na podstatné oblasti a to, jak můžeme přispět k větší zaměstnanosti mládeže. Týká se to eh, především mladých lidí, kteří hledají první zaměstnání. A dále si musíme klást otázku, eh, co s mladými lidmi, kteří nedokončí vzdělání, jak zabránit jejich propadu. A to může vést k větší participaci mládeže. Evropská unie a evropské instituce mohou ovlivňovat situaci mládeže v jednotlivých společnostech. Proto jsme zavedli otevřenou metodu koordinace a hlavními aktéry jsou jednotlivé členské státy, ne jednotlivá odvětví, rezorty, například Ministerstvo pro mládež, to je opravdu průřezová záležitost a i míst ostatní eh, územní celky eh, mohou hrát důležitou roli, protože mohou mládež nejlépe integrovat Jinak v oblasti mládeže nedosáhneme příliš velkého pokroku, když eh, budeme šířit eh, morální poučení eh, z pozice rodičů a prarodičů. Mladí lidé jsou spolu zodpovědní za situaci své společnosti, ale dívají se na hodnoty, které vlastně sdílíme trochu jinak, i když v podstatě prosazují obdobné, stejné hodnoty, proto se e, domnívám, že hodnotová krize by nejvíce postihovala mládež. Strukturovaný dialog s mladými lidmi musí probíhat i prostřednictvím parlamentu. Je to dialog mezi radou, komisí, zástupci mládežnických organizací Například, eh, když zasedá rada, tak by měli být přizváni i zástupci našeho výboru. Závěrem bych chtěl ještě říci, že se už těším na tuto zprávu našeho zpravodaje. A strategii EU pro mládež. budu sledovat eh, opravdu důkladně. Děkuji, pane kolego, na rozdíl od vás. Eh, já mám eh, velkou důvěru ve zdravý egoismus nás starých. Když se dnes nepostaráme o mladé, budeme mít e, v budoucnu e, problémy. Pokud tedy něco dobrého děláme, děláme to z egoismu. Já se domnívám, že politika mládeže je v dobrých rukou a když vidím, co rozhodla e, rada, tak mám pocit, že tu problematiku dobře pochopila. Teď dávám slovo paní Jež. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za předložení tohoto rozsáhlého dokumentu. Také děkuji zpravodaji. Také děkuji zpravodaji za spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím si, že je důležité obšírně diskutovat o tomto dokumentu. Mladých lidí stále méně z demografických důvodů, ale vy jste, paní předsedkyně, správně hovořila o tom, že je v zájmu všech, aby, i když mladí lidé ubývají, abychom se na ně více soustředili. Já jsem v tomto dokumentu našla především tři důležité závěry které jsou důležité pro trvalou udržitelnost strategie pro mládež. Za prvé je to spolupráce mezi nejrůznějšími subjekty, protože politika pro mládež se neodehrává pouze o mlád- na školách nebo ve sportovních svazech a v mládežnických organizacích. Je třeba, aby byla zaručena spolupráce mezi všemi subjekty pracujícími pro mládež. A někdy člověk získává ten dojem, dojem, že si jednotlivé organizace konkurují. A tady je třeba především dbát tedy na spolupráci. A potom eh, je třeba vidět také mládež jako průřezový úkol, nejenom zde ve výboru pro vzdělávání a kulturu, ale také v dalších výborech, například ve výboru pro zaměstnanost Tito kolegové by si toto měli uvědomit. My jsme nedávno ve výboru pro zaměstnanost eh, hlasovali o mikrouvěrech a tady komise hovořila o tom, že k mikroúvěrům by měli mít přístup mladí lidé a právě parlament tento pasus vyškrtl. Ale já se domnívám, že právě tyto věci bychom měli sdělovat kolegům v jiných výborech, aby na mládež dbali. A otázka okazatelů je důležitá. My můžeme stanovovat cíle, ale ty musí být současně vyhodnocovány. Zdá se, že mládežnická politika je takové měkké téma, o kterém se často hovoří hovoří, kde se setkáváme, ale zde je důležité stanovit ukazatele, které budou poměřovat eh, účinnost opatření. Zdali skutečně to a to opatření snižuje kriminalitu či zvyšuje zaměstnanost mladých lidí. Takže je třeba ukazatele vzájemně dobře poměřovat. A potom je tady ještě bod vzdělávání, o kterém se v dokumentu hovoří. Tento bod je velice obšírný, je však také velmi významný. Kolega také hovořil o rodině a o možnosti založit rodinu. Toto souvisí s kvalifikací a s zaměstnaností. Jestliže vím, že dostanu práci, pak si také odvážím založit rodinu, protože vím, že to zvládnu. Já se také spíše účastňuji společenského života, jestliže dokáži správně využívat mi internet. Tady je otázka také mediální kompetence a gramotnosti. Tady to se týká týká i například autorských práv a podobně, o čem jsme již včera hovořili. Proto si myslím, že vzdělávání je ústředním bodem a my v Německu se zabýváme i tématem dětí z rodin přistěhovalců. Tady musíme a aplikovat jiné strategie, například i školní vzdělávání musí probíhat jinak. A potom jsou tady také děti ilegálních přistěhovalců. My máme mnoho ilegálních nezákonných přistěhovalců v Evropě a je, oni mají děti. A jestliže tyto děti nebudou mít přístup ke vzdělávání, tak jaký bude jejich život, co s nimi uděláme. I tímto tématem se v této souvislosti musíme zabývat. A potom Další bod, který tady není úplně dobře pojednán, to jsou postižené děti. To jsou děti s postižením, které musí být dostatečně včas integrovány do různých zařízení. A my v Německu máme velkou selekci od počátku a to není dobré my bychom se od Itálie měli velice poučit, jak můžeme postižené děti integrovat tak, aby měli podíl na vzdělávání a integraci. To je pro mě velice důležitý bod, o kterém jsem se chtěla zmínit a já také doufám, že my nebudeme se zabývat strategií pro mládež jenom v tomto výboru, ale také v jiných výborů. Děkuji, pan kolega Boris. Šanovná paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, problematika mládeže je možná jednou z nejdůležitějších politik v Evropské unii. Je samozřejmě velmi komplikovaná vzhledem eh, na velký rozsah, protože neexistuje žádná oblast života, která by se netýkala mládeže. O to je to důležitější, o kolik eh, se tyto politiky projevují v čase, proto je opravdu velmi důležité, abychom této politice věnovali opravdu velkou pozornost. Já souhlasím s panem Doherty, že potřebujeme opravdu podrobný průzkum, abychom v metodě otevřené koordinace se věnovali pozornost těm prvkům, které mají zaručit mladým lidem v celé Evropské unii rovné příležitosti k rozvoji ke vzdělávání, dostupu ke kultuře, zaměstnávání, anebo také na informace. O tom eh, už jsme mnohokrát hovořili. A právě náš výbor a náš parlament by měl rozhodnout, jakou politiku bychom měli koordinovat, protože na úrovni členských států je rozpracovaná v různém stupni. A plně souhlasím v jedné věci s tím, co zde říkal pan zpravodaj. Jsme povinni věnovat velkou pozornost tomu, jaké kompetence a kvalifikace by měli mít mladí Evropané. A chtěl bych také plně podpořit jeden návrh pana zpravodaje ohledně účasti mladých lidí. Pokud eh, chceme mít vzdělaných eh, a zodpovědné mladé Evropany, musíme hodně investovat právě přes politiku členských států do občanské nauky, a do evropské výchovy. To znamená, pokud chceme zvýšit aktivitu mladých lidí, musíme věnovat velkou pozornost tomu, aby co nejvíce mladých lidí fungovalo v této oblasti, dobrovolnictví, v nevládních organizacích. Právě eh, rodina je základem, ale mělo by to být nad rámec rodiny, nad rámec školy. Také bychom se měli věnovat tomu, aby celý ten systém vyplnění času nad rámec školy, nad rámec rodiny byl určitým způsobem eh, vzat v úvahu a jedna z možností je právě využití nevládních organizací ve vzdělávání mladých lidí. A myslím si, že náš výbor se tomu musí opravdu věnovat, abychom se touto politikou skutečně zabývali. Děkuji. Já mám nicht... Kolegyně, kolegové, my jsme nepočítali eh, s tím, že se tolik lidí dnes přihlásí o slovo. A ještě chce hovořit chci hovořit tři kolegové a potom ještě má hovořit komise. My tady máme již eh, zástupce rady, který bude hovořit eh, k dalšímu bodu. Budete muset bohužel ještě chvilku počkat. Já se vám, pane Selejne, velice omlouvám za to, že musíte čekat. A nyní prosím žádám kolegy, aby se omezili na jednu minutu. Prosím, paní Jedelní. Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με... Děkuji, paní předsedkyně. Především musím říci, že možná proto, že nejsem příliš mladá, ale nemám příliš ráda to, aby se hovořilo o mladých jako o zcela odlišné kategorii, něco, co se zcela vymyká zbytku společnosti. Měli bychom hovořit o mladých jako o budoucnosti, ale o součásti společnosti. To, co napsal pan Doherty ve své studii, s tím se mohu stotožnit a také zpravodaj Papa Nikolau ohledně strategie v oblasti mládeže. Velmi stručně bych se s vámi chtěla podělit o svou zkušenost jako vyučující, jako akademik. Mladí v Evropě, která stárne, jsou zklamaní a my všichni jsme za to zodpovědní. To je konstatování, které zde čtu. A další konstatování mladí nemají žádný respekt vůči státu, vůči moci a my jsme za to opět zodpovědní. Odmítají podílet se na věcech veřejných a to vidíme i z nedávných eh, voleb. A za tuto tendenci jsme my všichni zodpovědní. Jsou zaměřeni na modely, které lze charakterizovat jako antisociální. A za to mohou i média, to je třeba říci. Potom jejich postoj velmi individualistický, že se neusilují začlenit do kolektivu, že jsou velmi individualističtí nebo že se zaměřují jen na malé skupiny. Navzhledem no k tomu všemu, co jsem řekla a také k tomu, co zde říkali kolegové, uh, Mám za to, že Unie nabídla mladým možnost eh, přistupovat k tomuto problému jinak, eh, z jiného hlediska. Takže Grundvik, Erasmus a další programy, které existují. Těch je celá řada, Euroskola a tak dále. Cílem je dosáhnout tedy těchto navrhovaných eh, výsledků. A potom sport, eh, dobrovolnictví, které je také postiženo, nebo tedy zachyceno v Lisabonské smlouvě. To je věc, kterou můžeme udělat. Musíme přesvědčit členské státy a místní orgány, aby začaly jednat. A musíme vyslat toto sdělení. Kolega Kelly. Eh, Děkuji. Myslím si, že pan Doharty vykonal dobrou práci a zaměřil se na několik hlavních bodů. Zmínil několik velice dobře definovaných cílů a také ukazatelů. Také hovoří o tom, aby schválená opatření splnila své cíle. Potom si se chci zmínit ještě o dvou věcech. Eh, lidé do 25 let, 45 z nich vůbec nechodí k volbám. Ti se musíme zabývat. A za druhé jsem rád, že se zde hovořilo o sportu. My, já se domnívám, že sport opravdu může mladým lidem pomoci. To se týká například také dobrovolné činnosti a podobně. V mé politické skupci, v skupině jsem byl zklamán, že se tolik sportem nezabýváme. A když se podíváme na budoucí e, týdny, tak budeme mít Mikuláše, budeme kupovat dětem dárky a budeme jim kupovat hodně sportovních věcí, jako například eh, tenisové rakety a podobně. Takže sport je pro mladí lidi důležitý. Já jsem tedy rád, že pan Doharty hovořil o sportu jako o velice důležitém tématu pro mladé lidi. Děkuji. Milí kolegové, v lednu ještě budeme mít čas a budeme moci diskutovat o této zprávě Marie, Buďte teď prosím struční, protože chceme být také eh, zdvořilí vůči panu Selinovi. z a potom eh, zástupce komise. Dobré, Děkuji. Velmi stručně. Musím poděkovat eh, dvěma zpravodajům, kteří vystoupili dnes odpoledne. Především chci navázat na to, co říkal Papa Nikolaou to bylo velmi důležité, protože my zde hovoříme mnoha jazyci, ale mnoha jazyky, ale je jasné, když někdo hovoří s nadšením a s chutí, přistoupit k tomuto problému opravdu podrobně. Když hovoříme o mladých, hovoříme o celé řadě oblastí, o škole, o rodině, o vzdělávání a tak dále. Já souhlasím s tím, co jste říkalo několik předřečníků. Měli bychom se možná zaměřit ne na méně věcí, ale na specifické a konkrétní prvky, a měli bychom dát jasné linie našim eh, národním státům, protože v tom právě můžeme dosáhnout výsledku. Jsou to věci, ve kterých bychom měli pomoci členským státům vést určité politiky. Když se podíváme na to, co nám navrhuje komise, nemůžeme nevzít v úvahu například všechny ty problematiky, které se týkají postižených mladých. A když hovořím o tomto, hovořím o přístupu ke vzdělávání. A to nejen ve škole, ale i potom na vysoké škole, pokud mladí lidé nemají příležitost vzdělávat se, tak velmi těžko budou moci začlenit se do společnosti. Uvedu banální příklad, ale třeba neslyšící, kteří mají velké problémy dosáhnout konce univerzitních studií. Hovořím také o podpoře mladých, aby si mohli založit rodinu, podpora svobodných matek a tak dále. To jsou věci, na které bychom se měli zaměřit a měli bychom poskytnout rady našim národním státům. A konečně jeden z problémů, který se zdůrazňuje především na úrovni eh, tohoto sdělení ohledně takzvaného zdravého a správného způsobu života. My všichni víme, že v Evropské unii roste používání omamných látek, máme problémy eh, například s poruchami příjmu potravy, především u žen, u mladých dívek. A tam nestačí pouze věnovat se sportu, což je samozřejmě důležité, ale měli bychom pracovat na celé této otázce. Měli bychom dávat pozor i na to, jaká slova používáme. Když hovoříme například o zneužívání omamných látek, tak možná nestačí hovořit o zneužívání, měli bychom odsoudit i pouhé užívání. Děkuji. Monsieur Meres. Děkuji, pana Meres, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jménem Evropské komise. Pouze několik stručných prvků v odpověď na to, co zde bylo řečeno. Začnu připomínkou místo předsedy pana Šmita. Hovořil o tom, že by to neměla být politika vytvářená politiky, ale skutečně politika založená na potřebách mládeže. Vězte, že jsme udělali téměř bych řekl maximum. V jednotlivých členských státech a v jednotlivých regionech jsme združili více než 40 tisíc mladých. Vedli jsme také elektronickou konzultaci přes internet. Dostali jsme tisíce odpovědí. Vy, Evropský parlament, jste zorganizovali v listopadu roku 2008, to byl tedy ten předcházející parlament, v rámci Evropského týdne mladých velké slyšení ohledně toho, co mladí lidé očekávají od Evropské unie v následujícím desetiletí. A potom tedy navrhujeme, abychom abychom pokračovali. To je právě ten slavný dialog s mladými. Není to snadné na úrovni Evropské unie vést dialog se všemi těmito mladými, or, s organizovanými i s neorganizovanými. Ale to, že to není snadné, neznamená, že bychom to neměli dělat. A to je tedy první bod. Návrhy Evropské komise, které máte na stole, tato nová strategie, abychom investovali do mládeže, abychom jim dávali větší zodpovědnost, to by nebylo možné bez eh, této konzultace eh, s Evropským fórem mládeže a s evropskými mladými obecně. To byl tedy první bod. Druhý bod. My navrhujeme, a už se o tom hovořilo několikrát, osm priorit. My se domníváme, že tyto priority nelze obejít. Zapojení mladých, účast mladých, vys problematika voleb. Ale je zde i nová kompetence, ke které bychom měli přistoupit. Je třeba, aby Evropská unie podporovala účast mladých na demokratickém životě. To je novinka, kterou přinaší Lisabonská smlouva. Dobrovolnictví. Pan Skurria ve své zprávě minulý týden prosadil stanovisko, které se týká Evropského roku dobrovolnictví, to je velmi důležité. Otázka kultury, právě vaš, váš výbor, nemusíme poučovat o tom, jak je to důležité. Potom mladí ve světě, pokud jde o jejich účast v boji proti klimatickým změnám a tak dále, to si myslím, že je také velmi důležité. A potom je zde ta obtížnější stránka. Zaměstnanost, krize, o které si zmínila paní Manesku. Jak je důležité vzít tuto otázku v úvahu. Mladí v eh, školství, mladí, kteří nedokončí školní docházku a které bychom rozhodně neměli ponechat bez pomoci a potom sociální začlenění mladých a dětí, kteří žijí pod Prahem u doby. Dnes se říkalo, že je 25. výročí objevení eh, viru HIV. Takže všechny tyto věci jsou velmi důležité a my jsme se o všech těchto věcech opravdu hluboce zamysleli, abychom předložili co nejkonkrétnější návrhy. A teď už se dostávám v podstatě ke svému závěru, co bych chtěl a co očekávám od Evropského parlamentu. Řeknu to možná trochu zjednodušeně, očekávám podporu od Evropského parlamentu pokud jde o návrh komise, očekávám také obohacení. Je to velmi dlouhý proces. Na začátku bylo řečeno, že je to něco na spoustu let, třikrát tři roky, takže jsme na úplném začátku a priority jak vidí parlament, jsou opravdu velmi důležité. Odkazuji také na to, co zde říkala předseda komise Barroso v Evropském parlamentu. Oznámil novou iniciativu Youth on the Move. Mládí v pohybu. Samozřejmě naše myšlenka je podpořit mobilitu Erasmus, e, e, výměna studentů, mladých e, učňů, umělců a tak dále, ale jedná se také o mobilizaci mladých a o mobilizaci politik pro mládež. Takže dáváme tomu opravdu nový impuls pro toto angažmá Evropské unie ve prospěch její mládeže realizace samozřejmě je složitější a právě k tomu bych rád, aby nám parlament pomohl, protože implementace, jak už bylo několikrát řečeno, záleží na členských státech a Zmínil se o tom pan Fisas, často záleží na regionech. A za španělského předsednictví povedeme konferenci o tom, jak implementovat tuto politiku ve spolupráci s členskými státy, s regiony, s místními úřady. Potom ukazatele všechny členské státy nejsou vždycky nadšeny z toho, že jsou zde nějaké indikátory, nějaké ukazatele, že je musí poskytovat, ale já si myslím, že my je potřebujeme. Potřebujeme tyto ukazatele, pokud chceme dělat skutečnou politiku. Takže ještě bych jednou rád zopakoval, že můžete počítat s podporou komise, váš výbor, paní předsedkyně, váš zpravodaj, pan Papa Nikolau a na závěr bych rád řekl, že jsem optimista, že můžeme udělat spoustu věcí pro mladé v Evropě. Děkuji vy jste optimista, tak jak jsem vždy věděla a mám pocit, že to je správný okamžik, abychom urychlili a uspíšili naše snahy. Myslím si, že eh, výbor s vámi souhlasí a souhlasíme také s panem Georgiosem. Teď jsem si vzpomněla jenom na jeho křesní jméno, protože to je trochu jednodušší než jeho příjmení. Děkuji za tuto diskusi. Dnes celé dopoledne vedeme velice dobrou diskusi a mám ten dojem, že komise a také tento výbor hodlá podat skvělou práci a nyní si vyslechneme, jakým způsobem Rada ministrů nás a komisi hodlá podpořit. Já vám Pane Selíne, blahopřeji. Vy jste otcem již třetí dcery protože eh, vaše dcera je velice mladá, malá. Já blahopřeji vám a vaší eh, paní a také vaše dcera je součást mládeže, o které se snažíme se starat a přeji všechno nejlepší. A nyní vás žádám, pane Seline, abyste nás seznámil se závěry Rady ministrů kultury. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ano, připomněla jste mi, že minule, když jsem tady byl, tak jsem byl také na cestě k lékaři. Je to druhá dcera, která se mi narodila. Mám syna a dvě dcery. A vždy nyní, když slyším, že politici hovoří o budoucích generacích, tak myslím na své děti a myslím si, že to dělají také tak všichni. Jsem rád, že jsem byl pozván do vašeho výboru a já vás nyní seznámím se zasedáním rady minulý pátek. Také vás seznámím s audiovizuální částí této schůze. Ten tato schůze byla velice úspěšná. Všechno to, co se schválit mělo, také schváleno bylo. Já vás seznámím se čtyřmi hlavními body, které byly na programu v audiovizuálním sektoru. Měli jsme čtyři hlavní body na programu, byly to dvě, dva závěry rady, bylo to o mediální gramotnosti a o rozvoji nové generace, bylo to ro, další rozho, jedno rozhodnutí, rozhodnutí o dobrovolné činnosti v roce 2011 a také jsme vedli politickou rozpravu o digitalizaci kulturních obsahů v Evropě a soustředili jsme se na knihy. Také jsme vedli diskusy při obědě o budoucím financování Europeáni. Dám vám krátký přehled o těchto čtyřech bodech, protože já vím, že tyto body jsou pro vás zajímavé a důležité. Za prvé to byly závěry o podpoře tvůrčí generace. Týká se to především podpory inovace a tvořivosti mladých lidí a dětí tím, že jim umožníme přístup k kultuře a ke kulturním eh, výsledkům. My jsme měli pocit, že když se podíváme na akce a strategie a programy Evropské unie, tak mladé mladí lidé nejsou uznáváni za skupinu, která si vyžaduje specifickou pozornost že není třeba brát tuto skupinu lidí v potaz, jestliže se schvalují politiky, ale my jsme si mysleli opak. My si totiž myslíme, že přístup k kultuře a také e, možnost být vystaven kulturnímu dění e, v mladém věku také přispívá k k vytváření identity mladých lidí a také toto pomáhá k vytváření eh, schopností a eh, pro trh práce, až tito mladí lidé dospějí a také, aby se stali skutečnými občany Evropy. Další dopad těchto závěrů je ten, že tento rok je rokem tvořivosti a inovace. Takže Toto byl pokus švédského předsednictví ukázat, jak může také kultura přispět k rozvoji eh, inovace a tvořivosti v jiných částech společnosti. My jsme rádi, že tyto závěry, které byly jednomyslně schváleny všemi členskými státy, mm, znamenají, že nyní poprvé budeme mít eh, pohled ze strany mladých lidí na politiku v oblasti kultury v Evropské unii. To bude také vyžadovat, aby potřeby dětí a mladých lidí byly zohledněny ve všech oblastech, tak aby se podporovala kultura. Závěry také ukazují, že jsou členské státy vyzývány, aby umožnili lepší přístup ke kultuře a ke kulturním výtvorům, ke kulturním dílům. Nejenom ve školách, ale také jinde, například také v kulturních institucích v Evropě. Ty Kulturní instituce také musí sehrávat důležitou roli při podpoře kultury. Toto je jeden závěr a další závěry byly schváleny o mediální gramotnosti v digitálním prostředí. Toto je téma, které je velice důležité také pro Evropský parlament. Vy si zajisté vzpomínáte, že komise předložila letos v létě doporučení a my si všichni vzpomínáme na to, že Evropský parlament vydal, zpracoval zprávu v roce 2008. Tato zpráva byla také jedním z hlavních vstupů pro uvažování komise. Naše doporučení mělo být doporučením v rámci spolurozhodování s radou a s Evropským parlamentem, ale bohužel toto se nestalo. To tedy znamená, že komise vydala své vlastní doporučení. Ale my jako předsednictví jsme měli ten pocit, že rada by měla na toto doporučení minimálně reagovat a to jsme také udělali a představili jsme, prezentovali jsme eh, závěry rady k tomuto tématu. Tyto, tyto závěry jsou poměrně stručné a pouze potvrzují znovu to, co rada v květnu 2008 již řekla. Některé eh, hlavní věci, které jsou zdůrazněny, v závěrech je to, že rada si myslí, že je třeba zaujmout pozitivní přístup k, mediálnímu, eh, k mediální gramotnosti. Za prvé, že jsou tady určitá rizika, ale je třeba také zdůraznit, že digitální revoluce přináší mnoho výhod a to je základní věc eh, Dále se také hovořilo, že je třeba, aby mediální eh, odvětví samo pracovalo na mediální gramotnosti. Rada také zdůraznila, že média jsou nezávislým subjektem, což musíme respektovat a co musíme udělat? My musíme budovat na mnoha iniciativách, které Re mediální průmysl v Evropě například dělá. A také rada ministři jasně řekli, že odvětví sehrává velice důležitou roli. A také vzdělávací systém zde sehrává důležitou roli, protože ten eh, vzdělávání také podporuje například mediální gramotnost a schopnosti v oblasti kultury. Takže toto je pouze doplnění současného procesu v oblasti mediální gramotnosti. Politická rozprava, která byla v pátek vedena o digitalizaci kulturních obsahů v Evropě, což se týkalo především digitalizace knih. A pozadí této diskuse spočívalo v tom, že v Evropě probíhá hodně eh, iniciativ, například Content Online a Copyright Europeana, což je digitální knihovna. Tyto iniciativy jsou e, také základem této diskuse a dalším základem, výchozím bodem pro diskusy, jsou také vývoje či procesy ve Spojených státech v oblasti Google Books. Na toto reagovalo mnoho členských států a také na to reagovalo hodně vydavatelství. Diskuse v pátek nebyla diskuzí o ujednání v oblasti Google Books, ale byla to perspektivní diskuse o tom, co by Evropa mohla a měla dělat. Členské státy zde řekly, a dohodli se na tom, že digitalizace kulturního obsahu nejenom knih je jedna z hlavních výzev kulturní politiky v současné době. Existují různé další výzvy, které existují, ale je to jeden z hlavní, jedna z hlavních výzev. A otázka zní, je, jedna hlavní otázka zní, jak můžeme umožnit lepší přístup ke digitálním knihám. Ministři se dohodli na tom, že přístup k digitalizaci by měl také zahrnovat autorská práva a také by se mělo vycházet z jasné a zdravé konkurence na trhu. Toto byly důležité věci, které byly zdůrazněny. Pan Mitterrand, francouzský minister, předložil návrh týkající se dohod mezi veřejnými a soukromými subjekty v oblasti digitalizace. Ministr to přesně nezmínil, ale také vlastně naznačoval, že existují veřejné knihovny v Evropě, které uzavřely dohody se soukromými subjekty při digitalizaci. A takto se dá zvýšit přístup a francouzský ministr měl dojem, že bychom mohli mít společné strategie, jak by se takováto veřejno-soukromá partnerství měla vytvářet a mnozí ministři tento návrh také podpořili. A tento návrh pravděpodobně také bude řešen za španělského předsednictví. A další myšlenka prezentovaná francouzským ministrem byla, aby se vytvořil výbor takzvaných moudrých, byly by to důležité osobnosti v v Evropě, které by zpracovaly eh, návrh takovýchto společných směrů a společných strategií v oblasti digitalizace. A potom také ještě eh, rok eh, dobrovolnosti. Toto je téma, o kterém jste již diskutovali a také jste zde schválili zprávu k tomuto tématu. Já chci pouze říci, že tato Toto rozhodnutí bylo široce podpořeno. Nám je také jasné, že občanská společnost s tímto rokem velice počítá a hodně od něho očekává. My jsme hned na počátku tohoto procesu vytvořili dohodu v radě mezi členskými státy A švédské předsednictví v této souvislosti takhle řeklo, že bychom se snažili vytvořit společný prostor pro schválení tohoto tématu. Já jsem byl také v kontaktu s různými poslanci, e, například s panem Skuriou a já bych mu chtěl poděkovat za spolupráci a v této souvislosti vám chci říci, že v pátek bylo rozhodnutí o dobrovolnickém roce definitivně schváleno. Je zde k dispozici rozpočet ve výši 8 milionů ale není to příliš vysoký rozpočet, ale je minimálně o 33% vyšší, než který původně navrhovala komise. K tomuto nárostu došlo, protože jsme si mysleli, že tento rozpočet by měl být navýšen a parlament se k tomu také vyjádřil. Tyto extra zdroje, které byly do, plněny, tak ty jsou přímo alokovány pro konkrétní projekty. A to jsou hlavní závěry rady. Děkuji. Děkuji, pane Selíne. Ráda bych připomněla, že anglickou verzi těchto závěrů rady eh, máte k dispozici. Ta byla distribuována, můžete si to pročíst, alespoň poslanci tuto verzi mají, pokud eh, vaši spolupracovníci chtějí, tak eh, si ten výtisk vezměte. Ještě jednou velice vám děkuji a ráda bych zahájila diskuzi. Sama bych chtěla říci, že jsem opravdu potěšena, že se radě podařilo klást velký důraz na téma digitalizace, projekt Europeana v souvislosti s Googlem. E, někdy to bereme doslova, někdy ne, ale když čtu německý tisk, tak tam to dobře pochopili, že se v pátek také kladně hovořilo o projektu Europeana. A myslím, že to je tedy velmi aktuální. I Rada ministrů ve svých závěrech projevila tu aktuálnost. Opravdu srdečně děkuji a pokud kolegové mají nějaké dotazy, nyní máte příležitost se obrátit na pana Selina. Zdá se, že nikdo nemá dotazy. V tomto případě bych chtěla ještě jednou srdečně poděkovat panu Selinovi a e, chtěla bych vás požádat, e, e, pořiďte si tento dokument, tady je opravdu uvedeno černé na bílém, s čím Rada ministrů souhlasí, s čím ne, kde budeme muset ještě vynaložit větší tlak co se týče tématu Europeána a toho eh, výboru moudrý, jak to navrhoval francouzský ministr Mitterrand, zdá se, že eh, tato myšlenka padla na plodnou půdu a měli bychom tedy přemýšlet o obsahu Europeány, tak aby to bylo opravdu moudrý projekt, proto možná budeme potřebovat moudré osoby, sice nevím, kde je vzít, ale měli bychom na tom trvat, protože na rozdíl od toho, co můžeme nalézt na Google a jinde tady potřebujeme mít opravdu důstojný a správný obsah, který správně odráží evropskou duši a evropské kulturní dědictví. Proto musíme být opatrní. A já jsem si to myslela, že když eh, se chopím slova, že se ještě někdo přihlásí o slovo. Ale to je opravdu velice povzbudivé, když hovoříš. Já bych se chtěla vrátit k té skupině na vysoké úrovni, eh, když hovoříte o eh, veřejno-soukromém partnerství. Myslím, že je velice dobrý nápad práva takto postupovat, abychom zajistili transparentnost a jasný přístup k tomu, jaké mají být evropské podmínky u těchto soukromých dohod. Ale zásadní otázka do urovnání s Googlem. Eh, v Německu narážíme na ten problém, že nevíme, co je obsaženo v této eh, dohodě, protože byla uzavřena se soukromou společností a eh, tedy nebyla zveřejněna. To je součást našeho problému. Nevíme, co tato společnost smí dělat s daty. Někteří lidé i ředitele říkají, ale není to oficiální, protože to nesmějí zveřejňovat. Říkají, že mohou údaje používat pro sebe a e, poskytovat je Europeáně, ale e, myslím, že by bylo dobré se trochu věnovat tomuto tématu, protože podle mého by to měla být součást těch velice jasných podmínek, které potřebujeme. Velice vám děkuji. Mohl by náš výbor se vyslat zástupce, který by byl členem tohoto výboru moudrých. Mohla by to být Helga Trupl, která se tímto tématem zabývala. To by mohl být dobrý nápad, že bychom tam vyslali svého zástupce. Děkuji vám. Nejsem si jistá, Zda je paní Trpl moudrá, chytrá je, ale zda je moudrá ve smyslu eh, té představy pana Mitterána vytvořit takovýto výbor moudrých. Já také eh, moudrá nejsem a mnozí přítomní také ne, ale přesto můžeme popřemýšlet o tomto podnětu. Pane Selí, nemůžete si to poznamenat? sami se pokusíme sledovat tuto myšlenku, tedy účast parlamentu, že by se někdo, kdo se zabýval intenzivně těmito otázkami a je velice inteligentní, nemusí být moudrý. Helko, ty jsi ještě nedosáhla tohoto věku. Eh, myslím, že na to můžeme navázat. Pan Skuria. Omlouvám se, ale chci tak ohodnotit tento Evropský rok eh, dobrovolnictví. Myslím si, že závěrečné rozhodnutí rady nás uspokojuje. Samozřejmě ekonomicky bychom si představovali více, ale myslím si, že je důležité pochopit, že, jak bylo řečeno, že velmi málo můžeme očekávat z hlediska finančních prostředků. Ten původně navrhovaný rozpočet byl navýšen o 33%, takže si myslím, že jsme dosáhli dobrého výsledku. Především, když si uvědomíme, že ty peníze navíc, které dostaneme, budou věnovány konkrétním akcím na územích ve prospěch různých združení. Takže chci poděkovat doktoru Selinovi v tomto smyslu za toto vše, čeho jsme dosáhli v uplynulých týdnech. Bylo to velmi rychlé, ale věnovali jsme se tomu opravdu velmi mnoho. Myslím si, že ten výsledek je důležitý jak pro radu, tak pro komisi, tak i pro parlament. Takže si